patří také jem. Zápis z 22. a 23. 6. a také zápas, zápis z mimořádného zasedání 28. 6. jsou k dispozici. Jsou k tomu nějaké připomínky? Pokud tomu tak není, jsou tyto zápisy schváleny. Prosím. Eh, sí una mozione d'ordine perché come lei ha ricordato. Já chci říci eh, k tomu, co jste řekl. Připomněl jste nám ty hrozné atentáty a já musím bohužel říci, eh, že eh, zahynulo také mnoho Italů. Já bych chtěla vyslovit politování na devíti obětmi v my jsme si přáli, pořád jednání změnit, ale vzhledem k tomu, že jste už na oběti těchto atentátů si vzpomněl, eh, nebudeme žádat změnu programu, jenom bych chtěla ještě jednou vyslovit soustrast pozůstalým. Děkuji vám, paní Gardini. Děkuji vám, že jste připomněla oběti ze své země věřím, že jste hovořila jménem všech eh, italských kolegů a vlastním jménem také nás všech. Eh, příslušné polské a portugalské úřady mě informovaly o volbě paní Ursuly Krupy a pana Manuela Antonia dos Santose. Pan Krup, paní Krupa nahrazuje pana Januše Vojčehovského a pan Santos paní Lizu Ferreiru ke dní 28. června 2016. Chci připomenout, že eh, tito lidé jsou nyní eh, plnoprávnými